Bene, buongiorno a tutti colleghi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Zaujměte místa a pustíme se do dnešního programu, protože eh, ten program je velmi dlouhý, tak je opravdu potřeba disciplína a je také potřeba respektovat pravidla a ticho. Než začneme, požádal slovo pan Ody, prosím. Děkuji. Dnes budeme mít velmi důležité hlasování, abych vás chtěl eh, se zeptat, jestli jsou dodržena pravidla mnohojazyčnosti tohoto parlamentu. regola Uh, Odpověď je částečně. Jazyky zde máme zastoupeny všechny, kromě malčtiny a estonštiny. Ty dvě nám tu chybí. Já bych chtěl eh, vznést námitku ke zhoršování situace v oblasti mnohojazyčnosti, zejména vzhledem k tomu, že to jsou velmi důležité texty, jsou to základní podmínky pro vykonávání našeho mandátu a pro komunikaci s voliči. byl bych rád, kdyby tato moje námitka byla zanesena do zápisu z jednání. credo il ano, já poprosím sekretariat, aby to vzal na vědomí a aby to bylo v zápisu. E eh, takže vzhledem k tomu, že před sebou máte návrh eh, pořadu jednání, vidíte, že se rovnou dostaneme eh, k hlasování podle článku 70. Pakliže tedy nejsou žádné připomínky, budeme moci schválit pořad jednání bez změn. Jak jsem říkala, eh, nemáme tlumočení do malčtiny a estonštiny. Doufejme, že se nám podaří pracovat rychle a třeba se nám podaří vklínit eh, takovou pětiminutovou přestávku po hlasování o zprávě ELR, což je bod číslo 6. Ale to uvidíme, podle toho, jak rychle budeme pracovat. Dobrá, takže můžeme začít eh, testovacím hlasování. Eh, zahajuji hlasování. A doufám, že všichni máte svou hlasovací kartičku. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni, ano. E, máme o jednoho víc za SAD. A výborně, tak teď je to v pořádku, končím hlasování. Takže jdeme na hlasování e, k zprávě Madurel.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 Eh, pozměňovací návrh 457. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 458. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 459. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ne. Ne, aha. 48 nic. E, to odpadlo. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 472. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. AFET 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis a ne. Pozměňovací návrh 500 a 34. Společně kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 508. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 523 druhá část. 523 druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Asi zamítnuto, ale radši uděláme elektronickou kontrolu. Prosím. 523 druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. 527, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 526, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 529 a 534 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 405 a 31 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 574 a 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Moment, moment. Pozměňovací návrh 574 a 15 dohromady. Kdo je pro? Proti? A vzadu se nám nehlasuje, tak budeme kontrolovat elektronicky, prosím. 574 a 15. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 ku 27. Takže proto jsem to neviděla. 548, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 16, kdo je pro? Prosím, 16? A slovo má kolega... Tak kompromis 16 teď. Kdo je pro? Tak promiňte, my si tady něco ujasňujeme. Takže teď pozměňovací návrh AFET 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 16. Ještě k AFET 16? Dobře, chcete kontrolu, tak zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak dobře, kompromis 16. A ještě předtím e, si vzala slovo kolegyně Toja, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda stáhla svůj pozměňovací návrh 581. Není to pokryto kompromisem, ale radši to stáhnu. Děkujeme vám, paní Toja. Takže hlasujeme o kompromisu 16. Kdo je pro? Volné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 565. Kdo je pro? Proti? Kolega Del Castillo? Bohužel bez mikrofonu. Kolegyně hovoří bez mikrofonu. Děkuji. My bychom rádi, aby ty pozměňovací návrhy šly rychle postupně a všem čekáme také na překlad, takže pokud e, tyto pozměňovací návrhy navazujeme na kompromisy, tak prosím nechte nám trošku víc času, ať to stíháme nalistovat. V pořádku. Takže teď 565, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 566 a 43 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 570 a 44 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 572. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 573. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 575, kdo je pro? Proti? Proti? Zdrželi se? Elektronická kontrola 575. -ky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 586, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 587. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 588. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 597 a 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Elektronická kontrola. Končím hlasování. A ještě o jednoho EPP navíc. Ještě jeden EPP musí nehlasovat. Dobrá. Konec hlasování. 26, 26, zamítnuto. 400, 474, kdo je pro, proti. Ano, 474 opravdu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 473 a 32 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 21, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 636 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis. Elektronická kontrola 636. 636 s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. 30 pro, 23 proti, přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 60 a 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 685, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 24. A dobře, ještě kontrola 685. -ky. Je o jednoho EPP navíc. Dobře, tak já jsem přestal hlasovat. Končím hlasování. 26, 26, zamítnuto. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 687. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Asi přijato, ale uděláme elektronickou kontrolu.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 Moment, prosím, kolegové. Promiňte, já jsem se zmílila, říká paní předsedkyně. Takže pozměňovací návrh 691. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A společně 693 a 695. Kdo je pro? Proti? zdržel se, kontrola. Končím hlasování. 28 pro, 26 proti. Přijato. Teď tedy pozměnil si návrh 694. Kdo je pro? Proti? Scusate un attimo che abbiamo le Promiňte, ještě, ještě chviličku musíme počkat, my si tady musíme udělat pořádek v dokumentech. Bene. Portiamo un po' di pazienza. Deve 17. Tak dobrá. Teď tady 9.17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9.18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 697. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 6, 9, 8 s ústním posměvacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. AFET 18, ne. Číslo 699, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 700, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 702, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. 705. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 706. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 711 a 56 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato číslo 713, 14, 37 a 55 eh, dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 712. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 715. Kdo je pro? 715. 715. Je to pan Cukalas. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Envy 57. Kdo je pro? Envy 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 726, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 66, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 41, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 39, kdo je pro? Chcete kontrolu 41? Dobrá, kontrola, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 727. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, elektronická kontrola. Končím hlasování. 31 pro, 22 proti, přijato. 7, 2, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Envy 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis ne, pozměňovací návrh 740. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Společně 68 a 741. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 69 a 742. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 70 a 63. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 752. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Budget 42. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 754, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. FEM 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 575, ale paní předsedkyně myslí 757, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. No, 758, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 759, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 31, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 778, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 34, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 886, kdo je pro, proti, zdržel se, elektronická kontrola 886.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 proti, zdržel se, přijato. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 928 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. 928, prosím, ano, s ústním pozměňovacím návrhem. E, na, na základě žádosti ECR, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 42, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 43, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 989, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 997, 997. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Provedeme kontrolu? Dobrá. Končím hlasování. 32 pro, 21 proti, přijato. Kompromis 44, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijato. Číslo 1042. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 1061. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis kontrola 1061. Prosím. Končím hlasováním. A ne, máme o jednoho EPP navíc. Já jsem kartu vyndala, takže ještě někdo. Dobrá, děkuji. E, přijato 33 pro, 22 proti. 33 pro, 22 proti. Kompromis 46. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 47. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 48, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 49, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1188, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 1190, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 50, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 1210. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 1212. Eh, Kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola. Končím hlasování. 33 pro, 22 proti. 1220. Kdo je pro? Proti? Promiňte. 1220. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 1224. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 1225. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1261, kdo je pro, proti, zdržel se, kontrola. Je molto mescolato. Chiusa. Těsné, těsný výsledek. 26 pro, 28 proti, takže zamítnuto. Nyní kompromis 52, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato, kompromis 53, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, pozměňovací návrh číslo 1, 2, 6, 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme to. Jeden z EPP je navíc. Pořád navíc jeden člen z EPP. Teď už je to dobře, končím hlasování. 27 pro, 27 proti, zamítnuto. 1295, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Budeme to muset ověřit zase, je to těsný výsledek. Jsme u 1295. Zase máme jednoho z EPP navíc. Ještě pořád jeden více Pepe. Někdo musí vytáhnout svou kartu z hlasovacího zařízení. Teď už to je v pořádku, končím hlasování. 30 pro, 24 proti, takže přijato. 1278. Kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Třináct dvacet dva, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináct, ale budeme to muset ověřit. Třináct dvacet dva. Zase máme jedno z EPP navíc. Ještě pořád. Končím hlasování. 28 pro, 27 proti. Přijato. 1337, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale i to ověříme, 13.37, můžete hlasovat. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Kompromis 54, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis 55. Kdo je pro? Proti? Dám vám trošku času, ať si to můžete najít. Takže ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1485. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Ověříme to. 1485. Zase máme jednou z EPP navíc. Ještě pořád. 27 ku 23, takže přijato.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 Kompromis 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1686, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Mám pocit, že to bylo přijato, ale ověříme. Končím hlasování. 27 pro 28 proti. Zamítnuto. A nyní 1740, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. 28 pro 27 proti, takže přijato. 1742. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zase jeden navíc EPP. Teď už máme dva z EPP navíc. 25 k 28 zamítnuto. Kompromis 60. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 61. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 62. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato návrh 217 byl pro, proti, zdrželi se přijato, 1813 byl pro, proti, zamít pozměňovací návrh. Ne, ověříme ještě 218. Končím hlasování. 43 k 11 přijato. Pěstě 19. Eh, je to 219 a 1823. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 221. Kdo pro? Proti? Drželi se? Přijato. 63, kdo je pro? Proti? bylo, 222 bylo staženo, takže jsme teď u kompromisu 63. To bylo přijato. 228, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Budget 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. FAM 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Eh, přijato. AFET 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 241 na dvě části, nejprve první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Jsme u první části 241. Končím hlasování. 27, 27, takže zamítnuto. Druhá část, kdo je? To tím pádem odpadá. A FED 2, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 242, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 2, kde pro, proti zdrželi se, přijato. Kompromis 66, kde pro, proti zdrželi se, přijato. Agri 3, kde pro, proti zdrželi se, zamítnuto.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 to byl ústní pozměňovací návrh, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kat 13, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 14, ale ověříme kult 13. Votazione. Končím hlasování. 26 pro 30 proti zamítnuto. Kult 14. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15, je pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 71, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 284, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 288, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. 8, 17 a 286 společně, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato 289, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 73, 72, kdo pro, proti. Přijato 73, kdo pro, proti. Přijato. Kult 19, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. FAM 10. Kult 19, to jsme už hlasovali, tak ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM 10, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 74, kdo je pro, proti, přijato. FAM 12, pro, proti, zamítnuto. FAM 13, ověříme FAM 12. Končím hlasování. Zamítnuto. FAM 13. Pro, proti. Asi bychom to měli ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. FAM 14. Přijato kompromis 75 pro, proti, drželi se. Přijato 304, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato 305, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 76, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Kult 20, kdo je pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 315 pro, proti, 160. se. Přijato 316 pro. Bylo to zamítnuto, ale jestli chcete ověřit, tak to ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. To jsme... 316, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 77, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 78. Chcete to ještě ověřit? Ne, nechcete, to je výborné, takže 78 jde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 79, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 80, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 345, pro, proti, přijato. AFET 6, pro, proti, zamítnuto. Nebo přijato. Ověříme AFET 6. Končím hlasování. Zamítnuto. Kult 21 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 81, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Úvodní ustanovení 27, druhá část, kde pro, proti, eh, přijato, ale ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, a 354 a 355, 359, NV14 a KUL 22, to všechno uděláme dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 82, kdo je pro, přijato. Kompromis 83, kdo je pro, proti, přijato. Regi 10, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 84, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 85, kdo je pro, proti, přijato. 372, pro, proti, ověříme elektronicky. 372. Zase tady máme jedno CPP e navíc. Končím hlasování. Přijato. 20, 19 a 373. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Budget 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. NV17, Agri 9 a 374, kde pro, proti, přijato. Kult 25, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bače 21, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 17, kde pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. NV18, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato kompromis 86, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Nyní o pozměněném návrhu, budeme hlasovat o pozměněném návrhu elektronicky takže můžete hlasovat. Končím hlasování. 55 pro, jeden se zdržel. Takže to bylo přijato. A nyní eh, návrh legislativního usnesení, budžet eh, jednak pro, proti Přijato. Budget 2. Jde pro. Proti. Přijato. Budget 3. Jde pro. Proti. Drží se. Přijato. Budget 4. Pro. Proti. Přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Můžete hlasovat. Bien. Votazione chiusa. Končím hlasování. 55 eh, pro, jeden se zdržel, takže přijato. Já blahopřeji zpravodajovi. A budeme pokračovat s dalším bodem. Je to zpráva pana Karvaja.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 Přestávku eh, si teď dělat nebudeme, uděláme si později, takže budeme eh, pokračovat s právou Carvajo. Nejprve blokové hlasování NV5 a NV6 Jde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Další blok 185, 195, 196, 458, 460, 978 a 161 dohromady. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Agri 6, kdo je pro, proti? Zamítnuto. 190, ne, kompromis 3, kdo je pro, proti? Přijato. 14, kdo je pro, proti? přijato 226 pro, proti přijato Agri 8, ne pro, proti přijato FAM 5, kde pro, proti drželi se zamítnuto 15 pro, proti drželi se přijato 227 pro, proti zamítnuto kompromis 3a, kde pro, proti drželi se přijato 17, kde pro, proti zdrželi se, přijato. 230 pro, proti, zamítnuto. 231 pro, proti, zamítnuto. 232 pro, proti. Mohli bychom trochu zpomalit, trvalo nám to několik místů, než jsme sem dospěli. A tak to nejde hlasovat. Můžeme zopakovat hlasování byli jsme 232. Takže 232, kdo pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 3b. Kdo je pro? Proti? Přijato. 19 pro, proti, přijato. 234 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, Přijato 235, kdo je pro? Je to ústní pozměňovací návrh proti. Zdrželi se. Přijato 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato 20, 21, pardon, kdo je pro, proti. Přijato 28, ne, pro, proti. Zamítnuto. Nebylo to 28 a bylo to 238. Na pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 242 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 243 pro, proti, přijato, 244 pro a proti. Zamítnuto, 245 pro, proti. Přijato. Kompromis 4. Pro, proti. Přijato. 252. Pro, proti. Zamítnuto. Ověříme to. 252. Končím hlasování. 28 pro, 29 proti, zamítnuto. To bylo 252. Teď jsme u 246, kde pro, proti, takže se přijato. 253, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 254, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 255, pro, proti, Přijato. A teď společně 256, 258, 257, 260, 259, 262. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 261, kdo je pro? 261. Máte pravdu, omlouvám se. 260 bylo součástí toho bloku, o kterém jsme předtím hlasovali, takže teď jsme u 263, kde pro, proti, zamítnuto, 264 pro, proti, zdrželi se, přijato, 265 pro, proti, zamítnuto, 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis 6. Přijato. Kompromis 7. Pro a proti. Přijato. 306. Kdo je pro? Proti. drželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. drželi se. Přijato. 322. Kdo je pro? Proti. drželi se. Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. drželi se. Přijato. 326, první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kde pro, proti, přijato. 600, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kde pro. Chcete to ověřit? U, jsme u 600, můžete hlasovat. Un PP di troppo. Jeden z e navíc. Třicet osm pro, 17 proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 377 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se Přijato kompromis 14, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 15, pro, proti. Přijato kompromis 16, pro, proti. Přijato kompromis 17, kdo pro, proti. Přijato kompromis 18, pro, proti. Přijato Kompromis 19 pro, proti přijato. 557 kdo je pro, proti. Zamítnuto 555 kdo je pro, proti. Přijato 556 pro, proti. Zdrželi se přijato 558 Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo pro? Proti. Přijato. 919. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 920. Kdo pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 20a. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. přijato. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 601, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 608, kdo je pro, kdo je pro, proti, přijato. Elektronicky to ověříme, 608, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. 27 pro 27, 29 eh, proti, takže zamítnuto. Šestset pro, proti. Šestset takže pro, proti. Zamítnuto. Kompromis 22. Ověříme nejprve elektronicky 619. Ecco io, io. E chiusa. Končím hlasování. 27 pro, 29 proti, zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamít, eh, přijato. A nyní 701, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 788, kdo je pro, proti, zdrželi se. Nebylo to úplně jasné, tak to ověříme 788. Končím eh, hlasování. Hlasovali všichni? 28 pro, 25 proti, takže přijato. Kompromis 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 27. ne pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A když 31. Kdo je pro? Proti? přijato 979 pro, proti, zamítnuto 982 pro, proti, zamítnuto 981 pro, proti, přijato N209, kdo je pro, proti, zamítnuto 982, kdo je pro, proti, zdrželi se. Podle mě přijato, ale ověříme to elektronicky, takže jsme u 982. Končím hlasování. 29 proč, 26 proti, přijato. 983, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Opět ověříme elektronicky 983. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27a, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Eh, NV 113, a 21 jako blok zamítnuto. NV 114, 17, 122, kde pro, proti zamítnuto. AFED 16, kde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. AFED e 17, kde pro, proti zamítnuto. AFET 18, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Poznacená číslo 1, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 2, kde pro? Proti. Přijato 159, 100, 160, pro, proti. Přijato Agri. 2, kdo je pro, proti. Zamítnuto Agri 1, Napro, proti, drželi se, zamítnuto. NV1, napro, proti, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. FAM 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 166, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167, pro, proti, zdrželi se, přijato. 168, pro, proti, zdrželi se, přijato. NV2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169, kdo pro, proti, zdrželi se. Vlastně to odpadá, takže se omlouvám. Jsme u kompromisu 1, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 174, kdo pro, proti, přijato. Kompromis 1a, pro, proti, zdrželi se, přijato. 177, pro, Proti. To ověříme elektronicky. Končím hlasováním 32 pro, 23 proti, přijato. Kult 1, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, přijato. 179 Pardon, 181 pro, proti přijato, 7, kde pro, proti přijato, Agri 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, Kul 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, Agri 4, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Kul 3, kde pro, proti, zdrželi se Přijato. Kompromis 1b. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se. Opakuji, hlasujeme o 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď závěrečné hlasování o přijatých pozměňovacích návrzích můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní eh, hlasování o legislativním usnesení a mezi institucionálních eh, jednáních. Takže můžete hlasovat. Končím hlasování. 53 pro, 1 proti. A já blahopřeji panu zpravodaj, tento text byl tedy přijat. Blahopřeji paní Carvajo. Al voto LR. A teď přejdeme a budeme hlasovat o dalším zprávě pana Elera a pak si uděláme krátkou přestávku. Takže všichni připraveni. Připraveni hlasovat o zprávě ELR. sedmdesát sedm. Zamítnuto. Omlouvám se. Možná jsem to neudělala správně. Půl na půl, ne, posaďte se, prosím. Takže hlasujeme ještě jednou 177. Končím hlasování. 23 ku 28 zamítnuto. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 180 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, drželi se, schváleno. 188 a 191 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se schváleno. 193 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 211 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 223 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 228 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvacet osm eh, společně schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tačet 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 244 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Končím hlasování. 24.31 zamítnuto. 245 a 14 společně. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Ověříme 245 a 14. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Společně. 247 a 15. 247 a 15 pro. Ne, ne, ne, odpadá. A FET 2. Všechno ostatní odpadlo. A FET 2. Souhlasíte? AFED 2. Ano. Takže AFED 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250 a 31. 31 pro. Sekretariat si myslí, že bychom měli zhlasovat. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 250 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 252 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 246 a 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23, pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 3, pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Chiuso. Končím hlasování. 28 pro, 26 eh, proti, schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme 269. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti, schváleno. 270 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 271 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale radši to ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 272 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 298 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 28 proti zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 274 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 276 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 277 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 24, ne, Ověříme 278. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 26 26. Takže zamítnuto. 26 ku 26. Schváleno. Kompromis 24. Proti, pardon, pro, proti. Prosím. Pozměňovacímu návrhu 278. Pokud vím, tak to bylo 2626, tak to by nebylo schváleno. jsme to vlastně zamítli, takže to zopakujeme. Možná, že tu byl nějaký problém. Takže ještě jednou, 278 fungovaly hlasovací zařízení. 278, ještě jednou hlasujeme. Končím hlasování. 28 ku 26, takže schváleno. Takže teď kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 297 pro, proti, zdrželi se, omlouvám se, pardon. Dvěstě devadesát sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. 299 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třista pro, proti, zdrželi se schváleno. 301 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 302 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 315 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 333 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 26 nebo 20, ne, ne 26, 26. 333, ověříme, ověříme 333. Končím hlasování. 25 ku 30. Zamítnuto. A teď kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 339 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3, 4, 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 27. Ještě ověříme 3, 4, 5 elektronicky. 345, končím hlasování. 30 pro, 25 proti, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 361 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 369 pro, proti, zdrželi se schváleno. 370 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 375 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. A společně 281 82 pro, 381 a 382 pro, Ještě jednou. 381, 382 bylo staženo, takže 381. Ověříme. Končím hlasování. 35 pro, 19 proti, schváleno. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 384 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 385 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 386 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 390 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 412 pro. 412. Prody. Č- pro. Našli jste to? Dobře, takže hlasujeme o 412. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 417 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 471 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 472 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 474 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 474. Končím hlasování. 21 pro, 34 proti. Zamítnuto. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 478 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 484 a AFET 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 34 a kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 493 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Omlouvám se, omlouvám se auditoriu. Byl to omyl? Dobře. Mám tu jenom jeden hlas pro, možná, že budou i dva. 4, 9, 3, zamítnuto. 6, 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 524, 525, společně, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Takže zkontrolujeme 524, 5 a 6. Končím hlasování. 16 pro, 38 proti. Zamítnuto. 527 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 528 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. 547. 48 a 49. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 39. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 558. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 559 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 601 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 613 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 926 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další uh, zamítnuto. Kompromis, ne, ne, ne, schváleno, schváleno, omlouvám se. To byla moje chyba, říká paní předsedkyně. Takže 42 schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 663 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 674 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že schváleno, ale ověříme. 92. Máme tady jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. Ještě pořád jeden hlas navíc EPP. Končím hlasování. 40 pro, 14 proti. Schváleno. 696 a 939 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 705 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 706 a 707 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 708 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 709 ne. Kompromis 46 přijat. Další je 943 schváleno, kompromis 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 756 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 747 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 749 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 763 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 764 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Takže končím hlasování. 31 pro, 22 proti, schváleno. Teď kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete ověřit eh, kompromis? Dobře, takže ověříme kompromis 53. Kompromis 53. Zahajuji hlasování. Jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. 33 pro, 22 proti. Schváleno. dva a 944 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 743 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 766 pro, proti, ověříme elektronicky. Dva hlasy EPP navíc. Končím hlasování 33 pro, 21 proti, takže schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 2 pro, proti, rozpočet, eh, zdrželi se, schváleno. Jednička pana Elera pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, pan Eller, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijato přijato 128 pro, proti, zdrželi se. Radši to ověříme. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti, takže schváleno. Kompromis 5 a 6 společně pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, Radši ověříme. 143. Končím hlasování. Jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. 15 pro, zamítnuto. Většinou, většinou. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 s ústním dodatkem pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato 155. Lamberts, pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato 12, pro, proti, zdrželi se, přijato 165, eh, eh, přijato Počet 11, eh, přijato. Kompromis 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 16 pro, 38 proti zamítnuto. 158 a 92 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 162 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Budget 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 172 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ne? Ověříme. 172 ověříme elektronicky. Končím hlasování. 27 pro, 28 proti, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak. A teď? Závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 3 se zdrželi. Takže gratulujeme. A teď hlasování o legislativním usnesení. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 52 hlasů pro, jeden se zdržel. Blahopřejeme, pane Elere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 Bene, prendiamo posto. Tak dámy a pánové, zaujměte svá místa. Poté, co jsme skončili eh, s hlasováním, eh, budeme v programu pokračovat. Okay. Alors, kolega Odi a chiesto la parola. Pre... Eh, slovo si žádal kolega Odi. Par rapport à mon observation sur le ještě mám poznámku k té mnohojazyčnosti, aby to bylo úplně jasné. Nejde ani tak o e, tlumočení, ale spíše o překlad všech těch dokumentů, o kterých tady máme hlasovat. Paní předsedkyně bez mikrofonu. Ano, děkuji. E, my to dáme do zápisu. tedy to, že pan Ody se vyjadřoval jednak k tlumočení a také k překladům. Teď tedy jdeme na zprávu Filipa Lamberce. Paní Ford má slovo. Děkuji. Také do zápisu bych chtěla říct, že blahopřeji všem, všem zpravodajům, ale bylo zde několik kompromisních návrhů, kde ECR bylo zapsáno u toho kompromisu, ale my jsme je nepodpořili, takže já bych ráda, aby to bylo uvedeno v zápisu, že k tomuto docházelo. Dobrá, děkuji. E, my to zkontrolujeme a můžete v té věci kontaktovat sekretariát samozřejmě. Takže pakliže jsme připraveni, tak Jdeme na hlasování o zprávě Lamberts. Kdo je pro? Kompromis jedna Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kalt 7. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 107 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, číslo 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 23 eh, a kult 10 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, kontrola 23 a desítky. Zahajuji hlasování. kontrola 23 a desítky. Hlasování je stále ještě otevřeno. Hlasovali všichni. Všichni jsou na místech. Ještě nám pár hlasů chybí. Konec hlasování. 22 pro 25 proti. Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Eh, pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis, eh, pardon, pozměňovací návrh 119. Kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola. 119. Eh, kontrola 119. Konec hlasování. Konec hlasování. 23 pro 25 proti zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijatom. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti zdrželi se asi zamítnuto, ale radši kontrola, protože Někdo nehlasoval? Prosím. Konec hlasování. 21 pro, 25 proti, zamítnuto. Kompromis 21, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 46, 56, 57, 58 dohromady. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 46, eh, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 157, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Společně pozměňovací návrh 52, 153 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Proti? Zamítnuto. Teď kult 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, číslo 155. Kdo je pro? Proti?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 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo kontrola 18, prosím. Konec hlasování. 25 pro 24 proti přijato. Číslo 65. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato číslo 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prosím? Tak ještě jednou. Číslo 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 165, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 68, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis, kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kult 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola kompromisu 3. Konec hlasování. 25 pro, 24 proti, přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kult 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jury 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 86, kdo je pro, proti, zdržel se, asi přijato, ale radši uděláme kontrolu 86. -ky. Konec hlasování. 22 pro, 23 proti, takže naopak zamítnuto. Číslo 87, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kult 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola. Kult 5. Konec hlasování. 27 pro, 22 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 88, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato číslo 91, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato budget 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato pozměňovací návrh 97, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato kontrola 97, prosím. Konec hlasování. 23, 23 zamítnuto. To je skutečně velmi těsné hlasování. 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Budget 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis 14. Eh, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Číslo 101. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis 15. Eh, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Budget 14. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 105, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 166, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 167, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 168, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto Jury 11, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 169, kdo je pro, proti, zdržel se. Zdá se mi přijato. 169. Eh, zkontrolujeme elektronicky velmi rychle. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 21 proti, přijato. Číslo 170, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 171, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 172, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, Jury 12, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 173, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, Jury a 174, A ne, tak Jury 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 174, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, to byla 184. 175. Kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola. Dobrá, konec hlasování. 21 pro, 30 proti, zamítnuto. 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 178. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 179. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jury 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že schváleno. Takže přijato, dobře. 180, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 181, kdo je pro? proti, zdržel se, kontrola, 181 kontrola. Konec hlasování. 25 pro, 26 proti. Zamítnuto. 182, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 184. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 184. Eh, kontrola, prosím. 184. Konec hlasování. 24 pro, 26 proti, zamítnuto. Jury 15. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Jury 16. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Číslo 185. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola 185, prosím. Konec hlasování. 22 pro, 29 proti. Zamítnuto. Eh, závěrečné elektronické hlasování. Prosím, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 46 pro 0 proti 4 se zdrželi. Takže přijato, blahopřeji kolegu Lambercovi. Eh, hlasování o legislativním usnesení. Eh, zahajuji hlasování o legislativním usnesení. Konec hlasování. 44 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Blahopřeji a jdeme na zprávu Matias. Emendamento. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 1. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 44. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato teď doplnění kompromisu 3. Ne pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Ne pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Ne pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 14. Kdo pro? Proti? Ověříme číslo 14. Končím hlasování. Osmnáct pro, dvacet osm proti. Zamítnuto. Kompromis pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní druhá část pozměňovacího návrhu číslo 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijde mi, že je to zamítnuto, ale věříme to elektronicky. Končím hlasování. 23 pro, 26 proti, zamítnuto. Jury 23, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato Jury 5, tedy odpadá. Kompromis 8, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato 70, eh, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 71. Chcete ověřit 70, tak ověříme 70. Bene, eh, votazione chiusa. Končím hlasování. 24 pro, 17 proti, přijato. 79, kdo pro, proti, 160 se, zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 5, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 6, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, kdo pro, proti, zdrželi se, Přijato kult 6, kde pro, eh, proti, zdrželi se. Uvěříme. Kult 6. Respinto. Ma c'era un po' di... Votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnuto. To je problém, když lidé nezvedají ruce. Potom to není jasné. A nyní 76, kdo pro. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult, eh, druhá část, kdo pro, proti, přijato. Kult 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 79, kde pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Chiusa. 24 pro, 26 proti, zamítnuto. Jury 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 17, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato 18, kde pros, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 84, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 86, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 87, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 88, kdo je pro? Ověříme 87. Můžete eh, hlasovat. Votazione chiusa. Končím hlasování 37 pro 10, 10 proti přijato. A nyní 88 jde pro. Proti přijato. Jury 10, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato 90, hra pro, proti, zdrželi se. Dá se mi, že to zamítnuté, ale ověříme to elektronicky. Jsme u 90. Votazione chiusa. Končím hlasování. 22 pro, 25 proti, zamítnuto. Kompromis 12. Je pro? Proti, zdrželi se. Přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 149, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, chcete ověřit 149, první část? Tak prosím. Čím hlasování? 23 eh, pro, 26 proti, zamítnuto. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 16, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 159, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. končím. 26 ku 24 schváleno. 162 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 162 a kult 35 kde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Jury. 15 kde pro. Kde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Jury 16 kde pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 17 kde pro proti, zdrželi se přijato, kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kult 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 27, kdo je pro, proti, přijato, 166, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 169, přijato, eh, pardon, eh, pro, proti, přijato, Jury 18, to je pro, proti, přijato, 170, to je pro, proti, zamítnuto, 28, to je pro, proti, zdrželi se, přijato, 171, to pro, proti, zdrželi se, přijato, kut 42, to je pro, proti, zdrželi se, přijato, Jury 19, ověříme, kut, 42, dobře, hlasujte. Votazione chiusa. Končím hlasování. 22 k 28 zamítnuto. Jury 19. pro. Proti. Drželi se. Přijato. 172. kde pro? Proti. Přijato. Jury 20. kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 173. kde pro? Proti. Přijato. 174. Proti. Přijato 177. 176 chcete ověřit? Dobře, tak ověříme. Končím hlasování. 25 k 25 zamítnuto. 177, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Chcete ověřit i toto? 177, prosím. Končím hlasování. 19 ku 31. Zamítnuto. 29 kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. 30 kde pro? proti, drželi se zamítnuto. Te, chcete ověřit? Tak 180 ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 181. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 31. Kdo pro? Proti. Drželi se. Eh, zamítnuto. 32. Kdo pro? Omlouvám se. 182 nejprve, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. 185, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 188, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijde mi to přijato, ale ověříme to elektronicky. Končím hlasování. 25 ku 24. Přijato. 189, kdo pro? Proti. Přijato. 191, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kul 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Poznací návrh 192, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 194, kdo je pro, proti, přijato. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 198, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 199, kdo je pro? Proti. Přijato. 200, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 201, kdo je pro? Proti. Drželi se eh, přijato. Kul 44, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 202, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 203, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 204, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 205, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 206, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 207, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 208, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 209, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 210, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 211, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 212, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 213, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 214, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 215, kdo je pro, proti, přijato 216, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 217, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 218, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 219, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 220, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 221, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 222, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 223, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 224, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ověříme. Kdo to chce ověřit? A, a prosím. Takže 224 ověřujeme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 10 pro, 40 proti, zamítnuto. 200, pardon, 34, kde pro? Omlouvá se paní předsedkyně, jsme u 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnutom. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jury 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato, kompromis 20, kdo je pro, proti, přijato, 7, kdo je pro, proti, zdrželi se. E, zamítnuto a nyní budeme hlasovat elektronicky. E, to je to závěrečné hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. 44 pro, 5 se zdrželo, takže já blahopřeji. Teď ještě legislativní usnesení, můžete hlasovat. Končím hlasování. Teď končím. Výborně, 45 pro, jeden se zdržel a já blahopřeji kolegyně Matiasové. Passiamo. A teď budeme hlasovat o zprávě Petra Skinnera. Myslím, že pan Skinner nám chce něco říct. Chcete říct něco k tomu hlasování? Ano, děkuji paní předsedkyně. Jen pár rychlých oprav, eh, abychom se vyhnuli nedorozuměním. U 28. tam se říká, že byl stažen, ale on nebyl to je chyba, o tom se bude hlasovat. Jsou to doplňky k 20 a 111. Dobře, takže budeme hlasovat i o 28. Děkuji. Začneme. Zpráva pana Skinnera. Hlasujeme. A budeme hlasovat en bloc Budžet 1, 2, 3 a 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budžet 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 ve dvou částech, část první pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Část 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 a 96. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98, 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 ve dvou částech. Část první pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 zdrželi se, pro, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 ve dvou částech. Část první pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 107, 108 a 26, o těch hlasujeme společně. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110, pro, proti, zdrželi se, schváleno. deset a 27 společně. A 28 nebylo staženo, takže také 28 schváleno. 111. Prosím. Jsme proti tomu ústnímu návrhu. Takže budeme hlasovat o 111 bez ústního pozměvacího návrhu. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113, 114 společně, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 a 29 společně, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto osmnáct. Ověříme. Ověříme 118. Končím hlasování. 26 pro, 18 proti, schváleno. Budget 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121, ne, 22, pro, proti, ne, to nejde. Sto dvacet dva. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 Co chcete zkontrolovat? Ne. 35. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A unblock 39 eh, a dále, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132, 3, 4 společně pro. Tady máme Okay. Allora adesso noi votiamo Takže budeme hlasovat o 132, 3, 133 a 4 a 6, 130, až 136. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto třicet sedm prověříme. zkontrolujeme hlasování o 137. Končím hlasování. 11 pro, 37 proti, zamítnuto. 42, tam už jsme, hlas, to už, tom už jsme hlasovali. 138, 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A unblock 143, 144 a 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna, pardon, 47 schváleno, 148 schváleno, 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 4-9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1-5-4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, ne, 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1-5-5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5-2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1-5-6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158, 159 a 160 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 a 165 a pro? Ne, ne, ne. 166 ne. Takže 164 a 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Ověříme 166. Končím hlasování. 22 ku 24, takže zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5-4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, schvá, pro, proti, zamítnuto. 61 zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1, schválen. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě moment. Čtyřka. Ověříme čtyřku, pozměňovací návrh čtyři. Končím hlasování. Schváleno. Většinou. 74. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, budget 8, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se. 81 odpadá, přecházíme k 80. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bače 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že je to přijato, ale ověříme 84 elektronicky. Končím hlasování. 29 ku 18, takže přijato. Počet 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Počet 13. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se. A, ah, byl stažen. Takže rovno 13 pro, 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování o změnách. Hlasujeme. Končím hlasování. 38 pro, 5 proti. Blahopřejeme ještě moment. Ještě musíme hlasovat o legislativním usnesení. Podle mě je tady chyba v tom hlasovacím seznamu, protože se říká, že tady má být hlasováno kromě legislativního usnesení i o meziinstitucionální dohodě, což je špatně, protože toto není kodecize, tady můžeme hlasovat jenom o tom legislativním usnesení. A podle mě je potřeba to opravit před hlasováním, protože rozhodně teď nejsme v postupu kodecize. Eh, la proposta del segretariato di far... Sekretariát mi říká, že můžeme hlasovat dvakrát, jednak o legislativním usnesení a pak o interinstitucionálních eh, vyjednáváních. Grazie. La precisione del suo suggerimento e mettiamo i voti solo. Takže budeme hlasovat o legislativních usnesení, nic jiného. Hlasujeme. Končím hlasování. 36 pro, 5 ne. 4 se zdrželi. Milí kolegové, tím jsme ukončili elektronická hlasování. Blahopřeji vám všem. Teď se odpočineme a ve tři hodiny se uvidíme zase zde.